Pan předseda. call, Mrs. Alfani? Uh, Morning, Paul. Good morning, colleagues. Dobrý den, vážení kolegové. Prosím, abyste zaujali místa. Good morning, colleagues. Dobrý den, kolegové. Než začneme hlasovat, tak bych rád vysvětlil, že elektronické výsledky, respektive systém elektronického hlasování je, eh, má poruchu. To znamená, že se může stát, že nebudeme vidět výsledky hlasování okamžitě na displeji. Budu je muset vždy přečíst. A mm, řeknu vám to ještě jednou, protože jsem neměl zapnutý mikrofon. Takže, vážení kolegové. Systém elektronického hlasování eh, má poruchu, hm, to znamená, že neuvidíte eh, výsledky hlasování. Možná, že to uvidíte na svém displeji, ale nikoli na těchto dvou velkých eh, displejích v sále. Prvním bodem je doporučení pro druhé čtení eh, pozice Rady o ochraně zvířat používaných eh, k vědeckým účelům. Myslím, že paní Alfano se chce k tomuto vyjádřit. Prosím, máte slovo. Kolegy, a nome dell'articolo 176... Vážení kolegové, podle článku 75 Eh, požadujeme zpětné postoupení výboru. My jsme celé roky čekali na tuto směrnici a mnoho vystoupení ukázalo, že je tady celá řada bodů, které by měly být změněny Pro to, abychom zajistili skutečnou ochranu zvířat. Přijetí tohoto textu umožní eh, tyto mm, výzkumy a to i za pedagogickým účelem a to bude způsobovat utrpení zvířat. To nepodpoří metodiku změn z hlediska e, výzkumu. Musíme e, zajistit článek 13 smlouvy v tomto smyslu který nás eh, vede k tomu, že bychom měli zohlednit dobré životní podmínky zvířat. Neměli bychom brzdit výzkum, ale měli bychom najít akceptovatelné řešení. Neměli bychom eh, přijmout směrnici a pak ji hned změnit. Musíme na sebe vzít tuto odpovědnost a musíme tedy zajistit korekci. Nejde o ideologické mm, eh, stanoviska, jde o zdravý selský rozum a nikoli o politické zabarvení. Ano. Paní Alfano, děkuji za tento návrh. Máme zde 40 kolegů, kteří eh, chtějí podpořit tento návrh eh, a povstat. Můžete tak prosím učinit? Myslím, že se jedná o 40 kolegů, nemusíme je počítat. Dobře, a nyní si vyslechnu jednoho řečníka pro návrh. Paní Evans, prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Ano, eh, skupina eh, zelených podporuje tento návrh, protože i my máme vážné starosti ohledně textu. Členské státy mají nyní právo přijmout eh, přísnější opatření ochrany mm, a nový, nová úprava tomu v budoucnosti zabrání. A to znamená, že nebude možno situaci zlepšovat. Také bychom měli jasně konstatovat, že alternativní možnosti by měly měly být používány eh, tam, kde to jde. Rovno, rovněž potřebujeme jasnou definici podmínek pro použití nelidských primátů, eh, nehumánních primátů. To není jasné. Máme řadu problémů se stávající legislativou a to vyplývá z různých výkladů v různých členských státech. Potřebujeme o tom více debatovat, zejména o těchto bodech, ale i dalších, abychom zajistili, že máme jasno ve věci a že tato legislativa bude účinná a použitelná. Děkuji. Dobře, a jeden řečník proti, pan De Castro, myslím, se hlásí, prosím. Pane předsedo, vážení kolegové, jako předseda Agri to je příslušný výbor. Jsem proti tomu, aby se zpráva Jegle opět eh, postupovala výboru. Měli jsme diskuzi, která trvala více než rok a bylo jednoznačně mm, vyjádřena podpora ve prospěch tohoto společného stanoviska. Eh, žádné hlasy nebyly proti, byly pouze hlasy, které se eh, zdržely hlasování. Všechny podmínky tady jsou už zajištěny pro to, aby se hlasovalo dnes. Uh, Děkuji a nyní si vyslechneme zpravodajku paní Jegle. Pane předsedo, milé kolegyně, milí kolegové, jsem překvapena tímto návrhem. Moje kolegyně nebyla přítomná dnešní dopolední debatě v plénu. Jsem překvapena jejím návrhem. Paní Evans jako stínová zpravodajka zelených byla přítomna všech eh, jednání trialogu a 7. Eh, dubna eh, vyjádřila souhlas s výsledky. Zelení ve výboru pro zemědělství předložili pozměňovací návrhy, které i dnes předkládají, což je legitimní, o ty pozměňovací návrhy jde. A tak, jak to předseda výboru již popsal, byly všemi frakcemi s výjimkou zelených zamítnuty minuty. Milé kolegyně, milí kolegové, já vás skutečně um, vroucně prosím, abyste tento nalezený kompromis, je to kompromis, ani já s tím nejsem zcela spokojena a nikdo z nás nemůže s ním být stoprocentně srozuměn, protože se jedná o kompromis. Přesto vás prosím, abyste tento kompromis přesto přijali, abyste odmítli vše, co nyní vyvstává jako nové, jinak budeme tou starou směrnicí, která pochází z roku 1986, žít dál, eh, včetně pokusů na zvířatech. Takže učiňme nyní krok eh, směrem k lepší ochraně zvířat. Děkuji vám. Děkuji a nyní má někdo technickou otázku. Děkuji, pane předsedo. Eh, pouze pro vyjasnění pozice eh, své frakce. Chci ještě jednou říci na tomto místě, že je mnohdy velmi obtížné sledovat jednání trialogu v rámci frakce. Když zjistíme, že zpravodajka nechce uvěřit tomu, že počet pokusů na zvířatech na základě této úpravy eh, naroste, že počet pokusů na primátech naroste a že členské státy již nebudou smět eh, eh, přijímat přísnější úpravy, než eh, je tato, pak přece lze navrhnout vrácení návrhu do výboru. Není-li to možné, pak to znamená, že parlament nefunguje dobře. Děkuji za pozornost. Well, thank, thank Děkuji za osvětlení potíží vaší skupiny eh, v této věci eh, parlament je eh, suverén, je svrchovaný, přistoupíme k hlasování. Ti, kdo jsou pro vrácení návrhu do výboru? Ti, kdo jsou proti vrácení do výboru? Dobře. Pokračujeme v hlasování. A prvním bodem je pozměňovací návrh číslo 1, jmenovité hlasování, zahajuji. Končím hlasování. Bylo to zamítnuto. A vidíme tady i konkrétní čísla. Systém opět funguje. A dále druhý bod, jmenovité hlasování, zahajuji. Končím hlasování. A i to bylo zamítnuto. Pozněvací návrh 3, jmenovité hlasování, zahajuji. Končím hlasování. opět zamítnuto. Takže prohlašuji, že pozice rady byla schválena a děkuji paní Jegle. A nyní přistoupíme ke zprávě pana Uriho o... Ano, pane Davide, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Během posledních dvou dní e, jsme obdrželi asi 400 e-mailů na toto téma. Mohli by služby učinit něco, abychom nemuseli promrhat čas mazáním těchto mailů? Mohli by nám v tom pomoci služby parlamentu? Tam je na vašem Outlooku mechanismus, který vám umožní to automaticky smazat. Paní Sinclair, máte slovo technická poznámka. je to skandál, protože eh, vaši voliči by měli mít možnost vás eh, neustále kontaktovat a s vámi komunikovat. Kdo jste, když mm, si to nepřejete? Eh, takže děkuji paní Sinclair, že jste mě podpořila. A nyní přistoupíme k 32 pozměňovacím návrhům um, výboru pro zaměstnanost a opět uh, zahajují hlasování, jmenovitě zahajují všechny dohromady. Končím hlasování. A to bylo schváleno. A nyní celá řada pozměňovacích návrhů respektive série. Ano, asi mě neslyšíte, budu mluvit hlasitěji. Pozměňovací návrh 5, jmenovité hlasování, zahajují. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 12, jmenovité hlasování, zahajují hlasování. Končím hlasování. schváleno. Pozměňovací návrh 13, hlasujeme jmenovitě, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 16. Kdo je pro? Proti? Schváleno zdrželi se schváleno. Pozněvací návrh 19, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Rovněž schváleno. Pozněvací návrh 28, jmenovité hlasování, zahajuji. Končím hlasování rovněž schváleno. Pozměňovací návrh 30, jmenovité hlasování, zahajují. Končím hlasování. Schváleno. A nyní pozněvací návrh 40. Kdo je pro, ať zvedne ruce. Proti? Zdrželi se schváleno. Pozněvací návrh 41. Kdo je pro, zvednutím ruky. Proti? Zdrželi se schváleno. A pozněvací návrh 43, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 55, jmenovité hlasování, zahajuje hlasování. Hlasování je ukončeno. Zamítnuto. 31 jmenovité hlasování pro, proti, zdrželi se schváleno. 32, jmenovité hlasování, zahajuje hlasování. Ukončuji hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 34, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 48 jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Hlasování je ukončeno. Schváleno. 51 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Čtyřka, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Hlasování je ukončeno schváleno. 52, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Osmička, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 53, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Devítka, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Šedesátka jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 61 jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Hlasování je ukončeno. A je to schváleno prostou většinou. Pozměňovací návrh 54, prosím zvedněte ruku, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 17. jmenovité hlasování pro. Hlasování ukončeno. Schváleno. 62 jmenovité hlasování. Hlasování ukončeno. Schváleno. 63 jmenovité hlasování. Hlasování je zahájeno. Ukončeno. Také schváleno. A nyní e, změněná modifikace textu, kde pro, proti, zdrželi se schváleno. a nyní budeme hlasovat jmenovitě o návrhu legislativního usnesení. Zahajuji hlasování. Hlasování je ukončeno. A je to schváleno velkou většinou. Blahopřeju panu Erimu. Další bodem je hlasování o sedmi usneseních a nyní tady máme technickou připomínku. Ha? Det gäller ändringsförslag 48 och det har insmugit... Ano, eh, eh pozměňovací návrh 38 má chybu, eh, co se týče švédské verze, tam se jedná o eh, minimální příjem, minimální mzdu. Eh, Eh, tady by eh, překladatelské služby měly opravit tuto chybu, prosím. Thank you, Mr. Děkuji vám. Ano, eh, služby se tím budou zabývat. A potom je tady ještě další technická připomínka, prosím. Žádám radu, aby dnes se řídili naším hlasováním a žádám také o jejich stanovisko. Vyzývám radu, aby se řídila naším stanoviskem. Děkuji. Rada byla přítomna na rozpravě a také nám přislíbila, že se bude hlasováním parlamentu řídit. Pan Butikofer, chcete slovo, prosím? moje hlasovací zařízení umožňuje pouze souhlasit a nemohu nic zamítnout. To mi trochu nahání strach. Ano, pošleme tam technika. Ano, takže přejdeme nyní k usnesením o Iránu. A první je společný návrh usnesení pan Mauro. You have the floor. Máte slovo. Sí, presidente. Eh, sí. Pane předsedo, Na hlasovacím listě nemám jmenovité hlasování. A vzhledem k tomu, že je to velice důležité téma, že je tady dohoda, tak navrhuji, abychom konečnou rezoluci odhlasovali v rámci nominálního hlasování. Ano, beru to na vědomí. A ještě si vyslechnu tady dalšího řečníka. Já jsem byl informován, že dohoda byla jasná a proto můžeme také žádat o jmenovité hlasování ve dvou případech. Nejsou zde pozňovací návrhy ale společný návrh předložíme k jmenovitému hlasování. Já se ptám, zdali někdo má námitky, pokud to bude 40 lidí, pak nebudeme hlasovat jmenovitě. Není tady žádná námitka, tak proto předkládám, omlouvá se pan předseda? Chcete, aby se eh, hlasovalo po jednotlivých odstavcích? Má proti tomu někdo námitky, abychom hlasovali po jednotlivých částech? Takže všechno se bude hlasovat jmenovitě. Je to jasné, ano? Souhlasíte s tím? Takže odstavec či článek 7. Takže tady je námitka, ano, pan Tanok chce, aby se jmenovitě hlasovalo o celém textu a ne o jednotlivých článcích. Já se domnívám, že to je rozumný návrh, takže nyní budeme zvedat ruce, kdo je pro odstavec 7, kdo je proti. Schváleno velkou většinou. Citace 5. Kdo je pro? Ukažte prosím ruce proti. Zdrželi se schváleno. Přijato tedy a nyní budeme jmenovitě hlasovat o celém textu. Zahajuji hlasování. Hlasování je ukončeno. 658 pro, 1 proti, tak to je jasný signál. Děkuji vám, kolegové. Yes. A point of order from Mrs. De Kaiser. Paní De Kaiser, technická připomínka. To act that I wanted to vote já jsem chtěla hlasovat, ale hlasovací zařízení nefungovalo. Ano, píšeme to do zápisu. Okay. Right, Kalinowski. vysvětlení hlasování. Máte slovo, pane kalinowski. Děkuji, pane předsedající. Postup nauky generuje rozvoj Děkuji, pane předsedo. Také pokrok v technologii nám také umožňuje další pokrok